Good morning, ladies and gentlemen. Do you think we can begin? Dámy a pánové, myslíte, že bychom mohli začít zasedat? Thank you. Thank you. Tak děkuji. Zas, zahajuji zasedání výboru REGI. Dnes 7. prosince začneme přijetím návrhu pořadu jednání. Jsou nějaké komentáře, námitky, připomínky? Pan van Nistelrooy? Děkuji. Nic zásadního, jenom si říkám, nemělo by to být tak, že předsednictvo se setkává dvakrát, tedy když eh, přicházejí a když odcházejí a konec konců v lednu bude nové eh, předsednictví a ministr by měl přijít jaksi k nám vlastně teď, ten odcházející, aby nám řekl, co dělali v oblasti soudržnosti a oni nějaké výsledky mají, takže já nevím, předpokládá se to pro dnešek nebo co bude? Myslíte estonského ministra? Ano, ano. Ano. Vždycky ministr přichází na začátku a na konci, ale v agendě mi to chybí. No, v programu to nemáme na toto zasedání. Nové předsednictví bude v lednu, ale já chápu, co myslíte, ale e, zkrátka estonského ministra nemáme v programu. Měli jsme s ním zasedání během meziparlamentního schromáždění, kde byli eh, členové národních parlamentů. Tehdy se účastnil zasedání výboru REGI. To bylo v listopadu. A představil to, čeho dosáhli. Takže tu vlastně byl. Any, any other comment? Nějaké další připomínky k pořadu jednání? Nejsou, dobře, děkuji vám. Takže přijímáme návrh pořadu jednání. Schválení zápisu. Návrh zápisu zasedání z 13. listopadu 2017 je k dispozici online. Navrhuji, jako obvykle, pokud nebudou připomínky během zasedání, bude zápis považován za schválený. Další bod. Sdělení předsedkyně. Ehm, tady lecos mám pro vaši informaci. V první řadě. V pondělí tohoto týdne proběhla schůzka ehm, s předsedy výboru a panem Dimitrem Sančevem, stálým zástupcem Bulharska při EU, a předsedou Koreperu 2. Jednalo se o předběžnou diskusi ohledně legislativních eh, složek, na kterých se bude pracovat během první poloviny příštího roku. Jednalo se v podstatě o technickou schůzi, eh, teda ta naše část eh, schůze se zaměřovala na omnibus, který chceme uzavřít eh, ještě do konce roku, jinými slovy. S bulharským předsednictvím na tom pracovat neplánujeme. Zmínili jsme také obě témata, která se uzavřela, u kterých máme předběžnou dohodu s radou a předpokládáme, že se to během štrasburského zasedání podepíše. A samozřejmě jsme také zmínili že návrh na příští víceletý finanční rámec bude eh, přijat 29. května. To, byly, eh, to byla tedy informace od komise. Eh, přičemž ty související legislativní návrhy přijdou velice brzy poté, ať už to znamená cokoliv. To byly tedy pouze informace od komise a od rady. Další informace od nastupujícího předsednictví byly, že tedy bulharské předsednictví uspořádá konferenci na vysoké úrovni na téma Evropská politika soudržnosti a perspektivy ehm, po roce 2020 pro konvergenci a udržitelné regiony, a to bude v Sofii 8. června, eh, tedy 2018 samozřejmě. Neformálně Eh, jsem to již probírala, ještě vám pošlu eh, oficiální dopis. Požádám v něm o pozvání delegace výboru REGI. Další oznámení. 15. listopadu jsem se účastnila konference uspořádané ve Štrasburku komisařkou Bulč investice pro propojení Evropy. Mezi hlavními tématy diskusí byl příští víceletý finanční rámec a výsledky již téměř dokončeného, tedy z 93%, nástroje pro propojení Evropy. A také se mluvilo o ambicích investic pro budoucí finanční programy v oblasti dopravy. K tomuto vám chci říci, že to byla velice ambiciózní konference s velice jasným sdělením a tedy, že investice v oblasti dopravy jsou potřebné, proti tomu snad nikdo není, ale vize komisařky je taková, že by to mělo probíhat prostřednictvím nástroje pro propojení Evropy a ne přes strukturální fondy, protože nástroj pro propojení Evropy je lépe spravovaný, je centralizovaný a má lepší výsledky. To bylo tedy hlavní sdělení z těch diskuzí. Co se týká budoucího víceletého finančního rámce, tak ehm, sdělení tedy z té oblasti dopravy bylo, že je potřeba do dopravy investovat na příští období a bude to více než 700 miliard euro. A třetí oznámení se týká nejnovější iniciativy komise. Už jste to možná slyšeli, zrovna včera ráno komise projednala balíček opatření, včetně legislativních návrhů a pozičních dokumentů, jakožto svůj příspěvek pro Eh, jaksi opětovné nastartování EU po finanční krizi a po rozhodnutí Spojeného království Unii opustit tento balíček bude diskutován na příštím summitu Rady 14. až 15. prosince. Eh, dva z těch legislativních návrhů se týkají našeho výboru, oba, oba se týkají strukturálních reform. Za prvé se pozměňuje nařízení, které e, ustanovuje podpůrný program pro strukturální reformy. Tady jde o to, že by se navýšil celkový rozpočet z 143 milionů euro na 300 milionů euro, to se ještě tady musí odsouhlasit, na období 2017 až 2020. A dále se má změnit cíl programu tak, aby to bylo více zacíleno na členské státy, které se připravují vstoupit do eurozóny. Druhý návrh pak pozměňuje nařízení o společných doložkách, tak aby členské státy mohly využívat ehm, veškerou nebo alespoň část té výkonnostní rezervy v rámci eh, aktuální struktury evropských investičních fondů na podporu strukturálních reform, eh, na místo na podporu konkrétních projektů. Protože ta výkonnostní rezerva je nějakých 6 národních alokací eh, v rámci těch pěti ESI fondů, tak eh, ta celková částka, které se to týká, je obrovská. Tedy jak si v tom celku. Samozřejmě se to liší stát od státu. Já předpokládám, že tyto návrhy budou oznámeny na plénu příští týden ve Štrasburku a očekáváme, že oba přijdou do výboru REGI jakožto do hlavního výboru. Ovšem, jak to bude ve skutečnosti, tolik tedy naše očekávání, jak to bude ve skutečnosti, to ještě uvidíme. Předpokládám, že se objeví určité střety zájmu mezi námi a jinými výbory, jako tomu bylo hned od začátku s tím programem strukturálních reform. Ehm, takže po oznámení v plénu uvidíme, jak to bude. Ano, pan Van Nistelrooy. Děkuji. Děkuji za tyto informace, to je skutečně velice relevantní pro naši práci do příštích šesti měsíců. Protože toto bude mít velký vliv na víceletý finanční rámec, mám dvě poznámky. Nejprve k tomu, co jste říkala o nástroji pro propojení Evropy. Je naprosto jasné, že když hovoříme o evropských fondech soudržnosti a o tom, že bychom z toho vyndávali peníze a dávali je do nástroje pro propojení Evropy, tak musí být naprosto jasné, že to, je, že to jsou soudržnostní peníze, soudržnostní fondy. My jsme pro lepší utrácení těch peněz a proto nejsme proti, eh, aby se to dalo do nějakého centrálního systému, aby to mělo lepší výsledky, ale abychom rovnou skákali k výsledkům, že ty peníze se musí nalít do toho centrálního nástroje pro propojení Evropy, to není naše rozhodnutí, tak jak bylo. A to ani ze, ze strany Regi, ani ze strany Transport, z výboru Transport. Eh, protože jsme to byli my, jako Regi, kdo otevřel ty dveře lepším přeshraničním řešením a lepší výkonnosti, ale měli bychom na tom ještě pracovat. V této fázi máme implementační zprávu pana Novakova, ta se týká dopravy a já si myslím, že na ten pomyslný vlak musíme naskočit a skombinovat ty dvě debaty protože e, se ta debata jednoznačně velice brzy, velice brzy objeví i u nás. Druhá poznámka se týká toho, co jste e, řekla o těch návrzích ze včerejška. Když se na to podíváte víc do hloubky, je to přesně tak, jak říkáte, je to změna nařízení, e, společně s paní Krel a já a jsem to měl na plenárce. A je to v podstatě velice silný záchytný bod pro regiony a města, v těch podpůrných programech. Přičemž eh, ty podpůrné programy běží velice dobře, co do počtu zemí, které o ten program požádali. A první eh, trendy, eh, teda ta první tranše v roce 2017 byla velice aktivní, najednou se našly nové peníze někde v těch maržích, aby se ten program ještě prodloužil. A jak jste řekla, jde přesně o to, že to nařízení je naše. A pokud se to nařízení změní, Musíme to řešit my. Výbor Ekon k tomu může vydat stanovisko, nebo co já vím, ale eh, měli bychom zabojovat za to, abychom si to udrželi primárně u sebe. protože ten víceletý finanční rámec bude opět takový nějak eh, jaksi volně plovoucí rozpočet, který bude plně v rukou výboru Ekon. Toto je tedy velice důležitý okamžik. Okamžik já jsem připraven na tom pracovat a e, řekl bych tedy, spolehám na vás e, a na váš sekretariát, jakmile to bude možné, e, až dostaneme tedy ty informace příští týden, měli bychom to probrat v koordinátorech. Děkuji vám. Díky. Samozřejmě to v koordinátorech probereme. A říkám ano, Pokusím se ze všech sil, jako předtím konec konců. Nebylo to snadné, to rozhodně ne, to sám dobře víte. Ale díky podpoře politických frakcí se nám podařilo eh, celou věc zvládnout a ve finále jsme my byli příslušným výborem, hlavně proto, že jsme jednali společně, že jsme táhli za jeden pro vás. Teď dám slovo panu Zellerovi a potom paní Kryl. Děkuji, paní předsedající. No, vypadá to, že jedno, jednotlivé ty části politiky soudržnosti jsou dobře nastartovány a eh, jednotlivé části komise eh, se snaží jaksi rozdělit ty programy na více částí a vždy to za, zaštítit eh, rozličnými položkami v rozpočtu, například v oblasti zaměstnanosti. Eh, Evropský sociální fond se má jaksi stát eh, vlastním nástrojem pro boj s nezaměstnaností a ještě s několika dalšími věcmi, takže má to běžet jaksi paralelně s tou klasickou politikou soudržnosti a v oblasti dopravy vidíme něco podobného. Tam se naopak Eh, dává to těžiště na nástroj pro propojení Evropy. Já si myslím, že bychom nejbližší dobu měli využít k tomu, abychom společně s ostatními výbory si udělali zasedání, abychom eh, to probrali, tedy ten postup jako takový, zda jej chceme nebo ne. Oblast dopravy mi připadá zvlášť důležitá, protože nástroj pro propojení Evropy měl přece původně úplně jiné cíle, tedy tam šlo o ty transevropské eh, dopravní sítě a o slabá místa v nich, zejména v těch přeshraničních oblastech. Eh, tam vznikala tak, tak, tak, takzvaná úzká místa, tam šlo o to je odstranit a umožnit skutečně plynulou přeshraniční dopravu ale zdá se, že do značné míry se tohoto nepodařilo dosáhnout, když se například podíváme na situaci na železnicích. Naopak, dnes máme spíš snahy jaksi jiných států mimo Evropskou unii, třeba Číňanů, kteří se masivně snaží vlastními návrhy eh, otevírat různé dopravní sítě směrem do Evropské unie, které si zatím žádali eh, desetiletí plánování. A o to bychom se měli starat. Samozřejmě, že prostředky na soudržnost byly k dispozici pro dopravní projekty, zejména na zlepšování železniční dopravy. Ale do značné míry ty prostředky nebyly nikdy používány. Pak se to všechno přehodilo na silnice, a tím pádem eh, třeba ta velká linka propojení těch tří baltských států přes Polsko do centrální Evropy k tomu nikdy nedošlo což je na vrub členských států, které se nebyly schopny dohodnout, aby to prosadili. A v mezidobí, tedy mezi eh, eh, Litvou a Polskem, nemáme vůbec žádné spojení. Eh, jsou tam tratě, kde se nedá jet rychleji než 30 km za hodinu. To je skandální. O to bychom se měli starat. Prostředky na soudržnost, pokud vím, byly dávány na zlepšování dopravy, zejména v tom posledním období ale šlo o vnitrostátní dopravu, vnitrostátní mobilitu a vnitrostátní životní prostředí. A teď e, říkat, že e, nástroj pro, pro, pro, pro propojení Evropy je lépe spravován, nezlobte se na mě, to je potřeba přeskoumat. Protože pokud vím, tak se naopak prostředky z e, nástroje pro propojení Evropy vyňaly, aby se nastartoval fond EFSI. Proti tomu tehdy nikdo neprotestoval. A najednou to má jít všechno na úkor politiky soudržnosti, což jsou dlouhodobě působící prostředky. A já si myslím, že tady to je potřeba velice pečlivě probrat, což bychom měli udělat společně s kolegy z výboru pro dopravu. Děkuji. Děkuji, paní Kryl. Děkuji. Velice stručně. Naprosto podporuji, co řekli Lambert a Joachim. Myslím si, že toto je proces před novým víceletým rámcem, kde se jasně říká, že z politiky soudržnosti lze odebrat peníze a to je problém. Musíme to probrat, protože potom už u těch vyjednávání nebudeme mluvit o 350 miliardách, ale o 320 miliardách nebo o ještě méně. Ještě jedna věc k tomu SRSP. Tento parlament byl jednoznačně, jednoznačně proti zavedení té výkonnostní rezervy a z dobrých důvodů. A pokud teď dostaneme vlastně pravdu, eh, protože najednou to komise využívá k čemu chce, tak to je roz, roztomilé, ale není možné, aby se ty peníze odebíraly z nástrojů, které jsou v naší působnosti. Upřímně řečeno, já nechápu, že ten nástroj výkonnostní rezervy, pokud vím, se prodloužil do roku 2020. Já jsem na tom pracovala společně s Lambertem. Eh, to se týkalo toho všeobecného nařízení, kde jsme eh, odebrali peníze z té technické pomoci a nechápu, proč teď vlastně ještě předběžněji to chceme prodloužit ještě dál. Vlastně ještě předtím, než je vůbec navržený příští víceletý finanční rámec. Jinými slovy, že se upisujeme k penězům eh, na období, které je mimo víceletý finanční rámec. To je přesně naprostá fantazie já vás chci podpořit v tom, abyste bojovala o to, aby se řeklo, že jsme my ten zodpovědný výbor a že komise nám toto musí vysvětlit, proč bychom něco takového vůbec měli podporovat. Já upřímně řečeno proto nevidím sebe menší důvod. Děkuji. Děkuji. Co se týká toho eh, vysvětlení ze strany komise, jak víte, to už jsem eh, jednou nebo dvakrát zmiňovala, že jsme pozvali komisaře Dombrovskise, aby hovořil i o těch výsledcích eh, toho programu té výkonnostní rezervy. A očekáváme, že k nám přijde v únoru. Je to tak? Ano, v únoru. Takže eh, pan Dombrovský přijde do výboru Regi a v zásadě s ním chceme hovořit o výsledcích eh, toho programu, ale Můžeme s ním hovořit jednak o těch výsledcích a jednak o návrzích na prodloužení programu. Tak a teď poslední řečník, protože stále jsme ještě u sdělení. Tak pan Boštinaru. Děkuji, já nebudu hovořit moc dlouho, ale jako bývalý zpravodaj pro fondy soudržnosti eh, chci říci, že to byl pravděpodobně ten nejvýznamnější boj, který jsme vedli, abychom přesvědčili ostatní o tom, že nástroje pro propojení Evropy nesmí být druhý nějaký jiný způsob, jak odebírat peníze ze soudržnosti um, obecně a uh, konkrétně z toho fondu pro soudržnost, tedy těch 10 miliard euro aniž by proběhla nějaká analýza toho, jak se ty peníze utrácely. A proto bych se rád připojil k návrhu Lamberta. Musíme Eh, žádat nějaké hodnocení toho, jak se ty peníze využily. Rád bych rovněž eh, viděl velice detailní výsledky toho geografického rozdělení eh, toho fondu nástroje pro propojení Evropy. A to pro každý členský stát. Jak využili ty peníze z toho nástroje, kolik peněz bylo transferováno, Eh, před lednem 2018 zpět do Bruselu a jaké jsou výsledky, kde nástroj pro propojení Evropy fungoval trošku jinak než politika soudržnosti obecně a zejména kde se zlepšila ta přeshraniční dimenze naší propojenosti, protože to byl jediný důvod, proč se nástroj pro propojení Evropy původně zřizoval. Tedy musíme se podívat na to, o kolik jsme zlepšili širokopásmový internet, energetiku, plynové vedení, a zejména železniční spoje. Nejde ani tak o dálnice. Bez takovéto studie dopadu si myslím, že bychom měli být proti jakýmkoliv zbytečným transferům. Protože, jak říkala Konstance, musíme k tomu ještě dodat minimálně migraci, bezpečnost a obranu. A tím pádem eh, se vlastně ten náš balíček eh, stále více stenčuje. Děkuji, pane Boštinaru. Tím tedy uzavírám tuto stručnou diskusi k tomu sdělení. A to s poznámkou, že dnes se setkáme s komisařkou Krecu a já si myslím, že jí musíme položit důrazný dotaz, důraznou žádost ve smyslu, že když vidíme takováto důrazná přání z různých politik, sociální politika, doprava, a tak dále. Tedy ta přání usekávat si z politiky soudržnosti a vytvářet nové balíčky, nové postupy, tak nám komisařka bude muset vysvětlit, jaké je stanovisko ehm, komise, komisaře pro regionální rozvoj, pro regionální politiku a jaké jsou plány komisaře pro regionální politiku na ty měsíce, než bude navržen víceletý finanční rámec. Protože my se tady v parlamentu snažíme něco dělat, ale chceme, aby to mělo své výsledky. A to i v komisi. Takže, tolik k tomu. Poslední sdělení, to je úplně z jiného soudku. Eh, letos nebudeme mít vánoční večírek, protože večírku na Vánoce je letos spousta a nebyli jsme schopni najít ani čas, ani prostor, kde bychom ten večírek uspořádali. A konec konců máme také špatné zkušenosti s večírky ve Štrasburku, protože tam chodí velice málo lidí. Takže proto proběhne místo toho novoroční večírek a to eh, hned po našem prvním zasedání v lednu. A věřím, že to bude skvělá příležitost, jak si popřát eh, mnoho štěstí v novém roce. Tolik tedy mé poslední sdělení. A teď eh, tedy jdeme na pořad jednání jako takový a budeme hlasovat. Hlasujeme o stanovisku Eh, paní Smolkové k zprávě výboru ITRE Urychlení inovací v oblasti čisté energie. Paní Smolková představila eh, svůj návrh stanoviska na říjnovém zasedání výboru. Termín pro pozměňovací návrhy byl 16. října. Bylo předloženo 63 pozměňovacích návrhů a, navrhovatelka navrhuje 12 kompromisních pozměňovacích návrhů. Eh, příslušný výbor ITRE bude přijímat zprávu v lednu 2018. Paní Smolková, chcete si vzít slovo? Takže prosím. Chcem se pod... Jen stručně chci poděkovat všem, kdo se na tom podíleli, sekretariátu i stínovým zpravodajům. Jsem přesvědčena, že dáváme ITRE kvalitní zprávu. Děkuji. Děkuji můžeme přejít hned k hlasování. Začneme pozměňovacím návrhem 1, tedy kompromis 1, omlouvám se. Vidím eh, ten pozměňovací návrh, nevšiml jsem si, že to je kompromis. Kdo je pro kompromis 1, proti? Zdrželi se. Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 8. Ne, pardon, kompromis 2. Omlouvám se. Budu, budu se lépe koncentrovat. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno? Nyní 8. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítá se. Pozměňovací návrh. 7. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel Zamítá se. Kompromis 11. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Chcete prověřit? Nejsme na plenárce. Jedenáct pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Nyní kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 18 odpadá. Vyškrtnuto. 22 odpadá. Kvůli kompromisu 4. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se Schváleno. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 30. Pro, proti, zdrželi se. Zamítá se kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 38 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 40 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 46. Pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis 8. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 9, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 56. Ano. Pro, proti, zdrželi se. Prověřme. 56 ověříme. Elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Vidíte výsledek? Dobře. Nyní kompromis 10. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno. Nyní kompromis 12. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Nyní hlasování k celému stanovisku. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A stanovisko je schváleno, blahopřejeme paní Smolkové. Nyní můžeme pokračovat dál. Chválení návrhu zprávy o e, těch pokulhávajících regionech, zaostávajících regionech jsou to regiony s nízkým růstem a nízkými příjmy. Paní Geoffrida, paní zpravodajka nyní ne, nebo ne? Já se omlouvám, omlouvám se. Já tu dnes jaksi nejsem, ale já se v, už se vracím. Pardon, je to má chyba. Měli jsme ještě výměnu názoru o zprávě paní Valiny o roli evropských měst a regionů při provádění pařížské dohody COP21 o klimatických změnách. A Regi rozhodlo, že připraví zprávu z vlastního podnětu o tomto eh, důležitém tématu. Výbor Envy vydal stanovisko 24. prosince mohu vás požádat o to, abyste se stišili, protože budu, nyní dám slovo pan, paní zpravodajce. Pánové, pane Novákov. Genaro. Pane Boštináru. I'm really sorry, but I'm going to give the... Já jsem, ale teď dám slovo paní zpravodajce. A chtěla bych, aby jsme jí věnovali pozornost. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. No me voy a extender. Děkuji vám. Já nebudu hovořit eh, dlouho, protože, jak víte, tato zpráva už je dlouho na webu a předpokládám, že jste měli možnost si tuto zprávu přečíst. Na druhé straně bych eh, chtěla si také vyslechnout vaše názory a dát vám prostor Úvodem bych chtěla připomenout, že na globální úrovni, pokud jde o klimatické změny, tak eh, ta situace je špatná a při eh, provádění řešení a úprav postupujeme velmi pomalu. A protože bychom měli hovořit o řešení tady v Evropském parlamentu, tak eh, v této zprávě se snažíme schrnout opatření, která by se měla provést v rámci politik soudržnosti a také na úrovni regionální a místní klimatické změny zhoršují sociální rozdíly v rámci EU, protože některé sociální skupiny jsou tomu více vystaveny, ať už kvůli špatnému zdraví, špatné obydlí, nedostatek mobility, pohlaví a tak dále. Energetická chudoba je navíc eh, takovou věcí, která se objevuje v životě některých občanů neustále. Evropská unie musí a má odpovědnost za eh, řešení klimatických změn, které se dějou i mimo Evropu. Jedná se o eh, různé přírodní katastrofy, které jsou tímto způsobeny a potom to vede ke vlně uprchlíků kteří se dostávají až k nám do srdce Evropy a především eh, tito uprchlíci utíkají do měst, protože se snaží žít v důstojnějších podmínkách. A tak, aby eh, se mohly řešit klimatické změny, města neustále poukazují na to, že potřebují podporu EU v těchto oblastech. Eh, v rámci legislativního rámce je potřeba zvyšovat povědomí, je potřeba eh, proškolovat, eh, také mít dostatečné technické vědecké znalosti a mít dostatek financování. Jedním z nejdůležitějších eh, bodů této zprávy je, že je potřeba, aby města a regiony měly větší autonomii. Každá institucionální úroveň má svoje schopnosti a pravomoce. A tady v tomto případě v Evropské Eh, unie, v Evropské unii potřeba zdůraznit, eh, že ta nejdůležitější úloha je eh, na městech a regionech, protože ty místní orgány jsou neblíže občanům a proto mohou zareagovat co nejlépe. Je důležité, aby města byla skutečným aktérem v boji proti klimatickým změnám a proto města a regiony by měly mít dostatečné pravomoci, ať už finanční nebo správní povahy. Možná řešení pro zmírnění klimatických eh, změn se provádějí na místní úrovni a proto je potřeba se zaměřit na tuto místní úroveň. Jako příklad bych uvedla, že eh, přesto, eh, že se USA bohužel stáhly z pařížských dohod, tak mnoho amerických měst neust- má ještě pořád velmi silný závazek pro boj s klimatickým změnám. Kromě toho, co se týče politik dekarbonizace, tak je potřeba toto doprovázet zaměstnaneckými politikami, je eh, potřeba přistoupit k obnovitelným zdrojům energie, ale zároveň musíme nabízet eh, plány eh, pro rekonverzi, protože v těchto oblastech je potom velmi velká nezaměstnanost. Musíme připomenout, že tato podpora musí jít přímo postiženým rodinám, tyto podpory nemůžou být směřovány do kapes velkých energetických firm, které už nyní mají obrovské zisky. To je věc, která se děje ve Španělsku. Zároveň bych chtěla připomenout, že eh, mnozí lidé utíkají ze svých domovů kvůli klimatickým změnám. Jsou to eh, klimatičtí uprchlíci. Navíc eh, mnoho válek, které jsou dnes ve světě, jsou právě Eh, zapříčiněny tím, že se lidé snaží kontrolovat zdroje energie. A to úzce souvisí s globálním oteplováním. V této zprávě připomínáme, že máme morální a právní povinnost, abychom pomohli všem těm, kteří utíkají ze svých domovů kvůli válečným konfliktům či kvůli humanitárním eh, důvodům a protože k tomu máme prostředky. Potom bych ještě chtěla zdůraznit zde důležitost eh, eh, politik eh, rovnosti pohlaví při posuzování a implementaci opatření. Stejně tak jako analýzu, kterou je potřeba provést, tak aby se zjistilo, jaký byl dopad v jednotlivých sektorech. A závěrem bych chtěla uvést příklad špatného plánování. Není to součástí zprávy, ale Eh, chtěla bych povořit o špatné koordinaci. Tento eh, příklad je poněkud extravagantní, ale existuje to. Eh, někteří z vás dostali sdělení ohledně tedy informaci ohledně toho, kdo pojedete autem do Štrasburku na příští plenární schromáždění a že na Eh, přední sklo eh, musíte dát eh, vinětu, kde budou emise auta, a to jako ve Francii, tedy povinnost. V Německu tato povinnost už existuje po dobu několika let a ve Španělsku se o to snaží. Ve České republice se to plánuje brzy, potom v Rakousku je to povinné pro některá vozidla. Když tomu připočteme, že e, mnohé členské státy vyžadují tedy, tady tyto vyněty pro mítné, když tomu přidáme ještě ty potřebné vyněty pro e, kontrolu technickou vozidla, potom, že musíte mít parkovací lístek e, v, na místě pracoviště, třeba jako parlament, nebo potom potřebujete ještě vynětu na jiné parkování, tak si představte, že když někdo cestuje Eh, po Evropské unii autem, tak prostě vůbec nebude vidět na cestu, protože to bude zaplněné těmi vinětami. To je dobrý příklad toho, že cíle jsou velmi dobré, úmysly jsou také dobré, ale někdy je to <laughs> velmi špatně naplánované a není to vůbec koordinované. A proto bych chtěla říci, že musíme pracovat společně, musíme se snažit eh, toto zlepšit a očekávám s velkým eh, zájmem vaše Eh, příspěvky k této zprávě. Děkuji. Vážení posluchači, tlumočníci se velice omlouvají, ale z důvodů, které jsou zcela mimo naši kontrolu, musí být česká kabina na této schůzi nyní uzavřena. Nadále bude možné mluvit česky, nebude ale možné poslouchat češtinu. Tlumočníci se ještě jednou velice omlouvají. Děkujeme za pochopení. I, I